Milí kolegové, milé kolegyně, vážení pánové, vážené dámy, milí hosté, je mi velkou ctí přivítat tu letošního laureáta Sacharovovy ceny doktora Denisa Mukwegeho, jeho ženu eh, z Demokratické republiky Kongo. Vítejte v Evropském parlamentu. Mm, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal pana Mukwebeho. Dříve než ocením vaše mimořádné angažmá, dovolím si přivítat několik dalších hostů, kteří se také zasazují o svobodu a lidská práva. Mimo jiné také zástupce Evro- ukrajinského hnutí Euromajdan Jelizavetu Šepelníkovu, která je dnes mezi námi a zastupuje hnutí Euromajdan. Srdečně vítejte. Vy, paní Šepetelníková a vaše kolegyně, vaší kolegové jste prokázali obrovskou odvahu a za nasazení života jste bojovali za dobrou budoucnost vaší země. Vyšli jste do ulic eh, a bojovali jste za svobodnou Ukrajinu. Za to eh, si zasloužíte naši podporu a solidaritu. Kromě toho bych rád přivítal také Ginara Junos, vy, paní Jono, jste dnes přijela do uh, Štrasburku, uh, abyste zastoupila kolegyni, který tu, která tu nemůže být, protože je stále ve vězení. Vítám vás také v Evropském parlamentu. Paní Junos byla nominována na Sacharovovu cenu, protože co by zakladatelka Institutu pro, eh, pro eh, mír a demokracii se zastávala lidských práv v Azerbajžánu. Evropský parlament vyzývá azerbajdžánskou vládu, aby tato nevinná žena jejíž eh, zdravotní stav se rapidně horší, byla okamžitě propuštěna. A já bych k tomu rád doplnil jednu věc. My jsme se pokusili do Azerbajžánu vyslat parlamentní delegaci, abychom tuto ženu navštívili. Nicméně doposud se nám to nepodařilo a proto tady výslovně protestuji proti tomu, aby, eh, že našim kolegům byl eh, ze strany azerbajžánských úřadů upřen přístup k této ženě. Je to nepřijatelné, a právě proto, eh, že tu dnes máme její dceru, je to symbolický akt. Dámy a pánové, mnohem lépe než já popíše práci pana Mukwegeho krátký film který vám chceme ukázat. Prosím. diese beeindruckenden und äh, Tyto působivé a taky e, velmi jímavé scény vás velmi dobře popisují. Jste velmi odvážný muž, který e, věnuje svůj život boji za svobodu. Jste zdravý, jste člověk, který se e, stará o zdraví svých pacientů a snaží se ze všech sil zmírnit jejich příšerné utrpení. A přesto si jen těžko dokážeme představit bídu a utrpení, které zažíváte každý den ve své nemocnici v Pancí. Já vám jménem svých kolegů a kolegyň eh, projevuji obrovskou, eh, eh, obrovský respekt a obdiv Tváří v tvář hrůzným násilným činům jste se stal odvážným člověkem, mužem, které, který se stará o e, ty nejubožejší oběti války, o ženy a děti dívky, které se staly obětí sexuálního násilí. Zažil jste utrpení mnoha žen a snažil jste se ho zmírnit. Eh, podal jste jim pomocnou ruku, nabídl jste jim přístřeší, eh, snažil jste se uzdravit jejich těla a duše. Neúnavně se snažíte bojovat proti tomu, aby znásilňování bylo používáno jako válečná zbraň a bylo uplatňováno na eh, nevinný jiných lidech. Bohužel je to součást válečné strategie. Znásilnění jsou vždycky nelidská a brutální. My je odsuzujeme, nicméně musíme eh, také něco učinit. A to znamená, dámy a pánové, že eh, beztrestnost za eh, znásilňování při ozbrojených konfliktech musí konečně skončit. Pokud eh, velitelé nařizují znásilňování, tak se jedná o válečný zločin. A právě tehdy tedy musí tyto válečné zločiny být trestány jako válečné zločiny. Stále ještě v eh, Demokratické republice Kongo dochází k masivnímu znásilňování. Nespočet žen eh, utrpělo stejný osud v Sýrii, v Iráku, ve Rwandě, v Bosně, Hercegovině a také eh, při jiných ozbrojených konfliktech. Všechny tyto zločiny zůstaly bez potrestání. Evropský parlament tedy vyzývá vládu republik, Demokratické republiky Kongo a také další vlády, aby převzali zodpovědnost a aby učinili všechno proto, aby se e, učinila přítrž těmto znásilněním a aby také byla e, ukončena beztrestnost pachatelů. E, zároveň chceme ženám umožnit svobodný přístup k právnímu systému. Vážený pane doktore pan, eh, Mukwege, eh, Sacharovovu cenu za svobodu myšlení udělujeme eh, právě vám, protože chceme ocenit vaši práci doktora a bojovníka za lidská práva, za svobodu žen, za spravedlnost a mír ve vaší zemi. Doufám, že společně se nám podaří zvýšit a vylepšit povědomí o tom, že znásilnění je často používáno jako válečná zbraň. Je to hrůzný čin, proti kterému chceme ze všech sil a společně bojovat. Včera jste, pane doktore, v Evropském parla- Evropském parlamentu pronesl větu, která mě velmi zaujala. Budu vás citovat. Tím, že e, mi dáváte tu e, cenu, tak uznáváte, že všechny tyto ženy a dívky v mé zemi a v jiných regionech světa mají statut obětí a my jim dlužíme spravedlnost. Jsem velmi hrdý na to, že letošní Sacharovovu cenu mohu udělit doktorovi Denisu Mukwegemu z Konga. Pane doktore, Mukwege, máte slovo. Pane předsedo Evropského parlamentu, dámy a pánové, zástupci lidu Evropské unie, vážení hosté, dámy a pánové, s velkou pokorou a s velkou nadějí dnes přebírám prestižní Sacharovou cenu, která se uděluje za svobodu ducha. Tento rok jste si připomněli z té výročí první světové války. Evropa si myslela, že to je poslední válka a že civilizace navždy zvítězí. Ne, bohužel. 30 let na to lidé se opět zbláznili. Od té doby ale vy jste eh, si zvolili cestu míru, a společného života ve společnosti orientované na svobodu a prosperitu. V kontextu, kde panuje větší a větší nejistota a nestabilita, kde se množí ohniska krizí, a to především v okolí Evropské unie, tak především musím poděkovat voleným zástupcům evropských občanů za to, že poukázali na lidské tragédie, které zažívají ženy oběti znásilnění a sexuálního násilí na východě Demokratické republiky Kongo. Ve světě zvrácených hodnot, kde násilí se stalo banální věcí, a nabírá forem více a více zavržení hodných. Odmítat násilí, to znamená být disidentem. Tím, že jste svět upozornili na to, že je nutné chránit ženy v době ozbrojených konfliktů, tím jste odmítli eh, lhostejnost, lhostejnost mm, vůči jedné z největších humanitárních katastrof moderní doby. Vy jste vlastně tak poukázali na to, že řešení konfliktu v oblasti velkých eh, jezer a propagace lidských práv a demokracie jsou a zůstanou prioritou zahraniční politiky Evropské unie. Prostřednictvím této ceny jste se rozhodli, že více zviditelníte boj, který vedou ženy z Konga již 15 let a že uznáte, jaké utrpení zažívají, ale že uznáte i to, že jsou to důstojné bytosti, které mají odvahu. pane předsedo. Region, kde já žiju, je jeden z nejbohatších regionů naší planety, ale drtivá většina občanů eh, tam žije ve stavu extrémní chudoby, což je spojeno s absencí bezpečnosti a se špatným řízením věcí veřejných. Ženské tělo se stalo skutečnou, skutečným bitevním polem a znásilňování se používá jako válečná zbraň. Důsledky jsou nedozírné, má to dopad na celou společnost, rozvrácené rodiny, zničená společnost, celé populace, které eh, jsou pouhými otroky, a musí tedy utíkat eh, z této ekonomiky, kde vládnou vojáci, kde vládnou válečníci, poněvadž eh, neexistuje právní stát. Tudíž eh, je to skutečně efektivní válečná strategie, která tam panuje. Eh, orgány státu Konga a instituce jsou velice křehké, slabé a nejsou sto chránit eh, obyvatele, ani nejsou schopny splňovat jejich základní potřeby. Pane předsedo, málo je dní, kdy v mém regionu nedojde k nějakému dalšímu lidskému dramatu. Minulý týden více než 50 osob bylo zmasakrováno mačetou v okresu Beny eh, v severním Kivu. Těhotné ženy eh, byly masakrovány, byly vyrvány eh, nenarozené děti a byly znetvořeny. A za měsíc a půl 200 osob bylo takto krutě ubyto. Jako každá lidská bytost, já těžko popisuji tyto hrůzné činy, jejichž jsou mý bližní obětí, ale jak mlčet? když již více než 15 let eh, eh, vidíme věci, eh, na které si nezvykne ani oko chirurga. Jak mlčet, když víme, že tyto zločiny proti lidskosti se plánují, a to z důvodu nízkých ekonomických jak mlčet, když tyto stejné ekonomické důvody vedly k tomu, že znásilňování se začalo používat jako válečná strategie. Každá žena, která byla znásilněna, tak v každé z nich vidím svou vlastní ženu. V každé znásilněné matce V každé znásilněné matce vidím moji matku a v každém znásilněném dítěti vidím své vlastní děti. Jak tedy můžeme předtím to mlčet? jaká lidská bytost, která má svědomí, by mohla mlčet, když mu přivedou šestiměsíční dítě, jeho švagína byla zničena kvůli eh, eh, brutální penetraci penisem nebo nějakými ostrými předměty nebo chemickými látkami. A eh, v podstatě jenom jediný takový případ je vážnou věcí a znamená, že všichni bychom měli se proti tomu postavit. V mé zemi máme stovky tisíc znásilněných žen a tisíce eh, dětí, které vzešly eh, ze znásilnění a eh, kromě tedy milionů mrtvých bytostí kvůli konfliktu. A ve zbytku světa by vždycky došlo k velké vlně hněvu a rozhořčení, ale v mé zemi Ehm, tyto eh, masové hrůzné činy eh, jsou mm, takovými pouhými incidenty z černé kroniky, hm, protože eh, naše společnost již je traumatizována. Je to společnost, kde absentuje politická zodpovědnost a kde došlo k absolutní negaci lidství. Pane předsedo, trvalo nám hodně času hodně energie jsme věnovali eh, na nápravu důsledků násilí, ale teď přišla chvíle, abychom se zabývali příčinami. Tisíce svědeckých výpovědí obětí ukazují, že lid Konga touží po spravedlnosti, po míru a po změně. Je tedy naléhavé, abychom jednali. Řešení existují, ale tato řešení si vyžadují skutečnou politickou vůli. Ocitli jsme se v kritickém okamžiku. Eh, rámcová dohoda pro mír, spole, eh, eh, bezpečnost a spolupráci podepsaná v Addis Abebě v roce 2013 nemůže důstat pouze cárem papíru. A e, my tedy apelujeme na Evropskou unii a členské státy jakožto hlavního partnera, historického partnera a hlavního přispěvovatele, tak apelujeme na vás, abyste opět oživili tuto dohodu, dohodu, které my říkáme dohoda naděje. Abyste použili všechny páky, které máte, tedy ekonomické, finanční, ale také politické a diplomatické, proto abyste přispěli jednou provždy k vyřešení konfliktu eh, v regionu Velkých jezer. v Demokratické republice Kongo. Eh, hlavní prioritou je konsolidace státu, zavedení bezpečnosti. Eh, reforma eh, bezpečnosti je nejdůležitější eh, institucionální reformou. Je to vlastně klíčové pro to, abychom opět mohli chránit civilisty a za to musí zodpovídat stát. I justice, justice musí být v centru boje, boje proti těmto zločinům, které zatím jsou eh, netrestány. Je třeba bojovat proti beztrestnosti pachatelů těchto závažných trestných činů a nebude existovat ani mír, ani ekonomický, sociální rozvoj bez toho, aniž by se respektovala lidská práva. nebude existovat mír ani eh, hospodářský a sociální vývoj bez toho, aniž bychom respektovali lidská práva, bez toho, aniž bychom eh, kompenzovali ty, kteří přežili násilí a oběti, bez toho, aniž bychom očistili veřejnou funkci, tedy stát, bez toho, aniž bychom vytvořili mechanismus eh, směrem k usmíření. Pane předsedo. Lidská práva jsou nejenom jednou ze základních hodnot Evropské unie, ale také jsou jeden z hlavních cílů, který inspiruje zahraniční vztahy Evropské unie, protože Evropská unie propaguje mír a rozvoj a demokracii a právní stát. A podle našeho skromného eh, názoru eh, jde to, toto je reálná přidaná hodnota Evropské unie ve srovnání s jinými mezinárodními partnery. Ale realpolitik často nám ukazuje, že geostrategické a ekonomické zájmy mají přednost nad dodržováním lidských práv. Návrh evropského nařízení pro eh, zodpovědné dodávky minerálu, to je to, čím se budete také zabývat v parlamentu, to by mělo obsahovat závazný prvek, závaznou dimenzi, která by se týkala eh, výrobků, které se vyrábí na západě z surovin, které se vytěžily v Africe. Zde tedy vyjadřuji přání, aby každý dbal na to, abychom eh, eh, dbali na větší soulad mezi hospodářskými politikami a dodržováním lidských práv a aby lidská důstojnost eh, byla v centru našich ekonomických a finančních úvah. Naše země má velký potenciál a s s transparentním, odpovědným obchodováním Kongo má možnost se skutečně rozvíjet díky přírodním zdrojům, které má a především díky lidským zdrojům, které dnes nelze využívat eh, ku prospěchu eh, všech, eh, protože zde tedy ne, zatím nemáme mír. Pane předsedo, tato cena bude mít velký význam pro ženy, které jsou obětí těchto sexuálních eh, činů, a mm, protože eh, mm, my jim tímto pomůžeme tedy směrem eh, na cestě k míru, justici a demokracii. Já tedy chci věnovat tuto cenu všem, kteří byli obětí těchto činů v Demokratické republice Kongo a všude na světě. Jsme přesvědčeni, že změna právě přijde díky těmto odvážným, odhodlaným, důstojným zranitelným ženám, které jsou velkým zdrojem naší inspirace v každodenním boji. Jsou to ženy, které bojují každý den, často za velice obtížných podmínek a jsou to další mm, eh, osoby, které bojují za lidská práva mimo projektory, mimo eh, světla médií a mm, je třeba tedy jim pomoci a zde také chci i uvítat eh, profesionální přístup eh, eh, veškerých pracovníků Panziho a všech partnerů, kteří nám pomohli v naší činnosti a především tady mám na mysli humanitární, Evropskou humanitární agenturu ECHO, která nás podporuje již 10 let. Bez vás bychom dnes zde nebyli. A společně tedy politici, Eh, aktéři občanské společnosti, eh, občané, tedy muži a ženy. My bychom měli si stanovit takovou červenou linii proti používání znásilňování jako válečné zbraně a měli bychom nabídnout našim dětem a vnoučatům lepší budoucnost, tak aby mohli se rozvíjet, vzkvétat a abychom eh, všem těm, kteří trpěli do budoucna, dali svobodu. Pane předsedo, milí europoslanci, dovolte, abych závěrem se eh, zde eh, v sále obrátil na občany mé země, kterých je tady hodně. Oni chtěli přijet se mnou. Milí spoluobčané, náš národ, eh, náš stát, Demokratická republika Kongo nám patří. Její přírodní a lidské zdroje, její instituce, její osud, spadají do naší kompetence, naší odpovědnosti. Je to tedy na nás, na našem národu, abychom utvářeli zákony, justici a vládu, která bude sloužit zájmům všech a nejenom některých. Sacharova cena, kterou přebíráme dnes od Evropského parlamentu, je vaší cenou. Je symbolem svobody smýšlení. Je to právo, které nám bylo odejmuto. Je to právo, eh, jak kterého jsme se vzdali, jak to vypadá, kvůli eh, opresi, kvůli útlaku. Je to tedy právo, které opět teď získáváme a evropský lid prostřednictvím svých zástupců nám toto právo opět dnes dává a eh, chce nás podpořit v našem boji eh, za svobodu, za mír, za spravedlnost a pokrok. Dnes s hlavou styčenou vůči celému světu. Evropa nám vyjadřuje svoji solidaritu, chce nás doprovázet na naší cestě, eh, proto abychom opět zavedli důstojný život v naší zemi. Spojme se tedy a eh, na této cestě spolu s Evropou jednou provždy, abychom znovu zavedli mír a spravedlnost v Kongu, abychom aspirovali na lepší budoucnost. Naše země je nemocná, ale společně s našimi přáteli z celého světa ji budeme schopni vyléčit a vyléčíme ji. Děkuji.